przewodniczący! Witam Państwa. E, obecny. Dámy a pánové, dobré ráno přeji. E, dovolte, abych přivítal všechny přítomné na tomto zasedání Evropského parlamentu a tímto zahajuji dnešní schůzi. Můžeme se hned eh, začít věnovat prvnímu bodu a sice eh, závěrům eh, zasedání Evropské rady 16. a 17. prosince 2010 v souladu se smlouvou. Půjde o zprávu, kterou přednese předseda Evropské Evropské rady, pan Van Rompuy. Pane předsedo Van Rompuy, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, předně vám všem chci popřát šťastný nový rok. Je to zcela jednoduché. Přeji vám to osobně a samozřejmě i celé Evropské unii v těchto těžkých dobách.